Dámy a pánové, laskavě poprosím zástupce hlavní koordinátory hlavních politických skupin, aby či respektive stav hlavních politických skupin, aby přivolali své poslance, především koordinátory, tak, abychom mohli zahájit schůzi. Už uplynulo 10 minut, to je, myslím, ještě rozumné spoždění, ale na 10 minut už by to tak rozumné nebylo. Therefore, I'll move on. Takže pustíme se do práce. Nejprve přijetí pořadu jednání. Má někdo nějaké připomínky? Pořad jednání tímto přijat. Zápis z předchozí schůze, řádné schůze 29. února až 1. března. Jako obvykle zápis bude považován za přijatý, pokud nebudou vzneseny námitky do konce této schůze. Bod 3, jako obvykle sdělení předsedy, obvyklé sdělení. Tato schůze je vysílaná po web streamingu. Seznam korespondence máte k dispozici, takže pokud byste či dokumentu k dispozici, pokud byste měli některý bod zájem, můžete si vyžádat příslušné dokumenty. Dovolte, abych nejprve ještě poblahopřál kolegovi Jaroslavovi eh, Valencovi za to, že se mezi nás eh, vrátil po, po nehodě na motocyklu. Chyběl jste nám, vítejte zpět. A, a pan Damian Abad je naším novým členem. Pan Abad k nám přešel z, roz, z výboru pro rozpočet. Děkujeme za vaše moudré rozhodnutí. Určitě se mezi námi budete cítit dobře, máme zde skvělý tým. Nyní se podívejme na věcné body, bod 5. Zboží k dvojímu užití, zboží dvojího užití. Promiňte, ještě bod 4. Kalendář schůzí výboru pro tento rok. bylo přijato nové pravidlo, tak abychom mohli lépe využívat tlumočnické zdroje, abychom tedy omezili eh, překrývání více schůzí v úterý a ve středu. Cílem je tedy, aby tyto eh, dny v týdnu střed týdne eh, byl méně zatížen. To znamená, že do budoucna budou muset schůze výboru probíhat buď pondělí odpoledne až do úterý odpoledne, to znamená tři půl dny, anebo od středy dopoledne do čtvrtka odpoledne. Opakuji, do čtvrtka odpoledne, pokud výbor potřebuje čtyři půl dny. To jsou vážné věci. Nyní zde tady máme nový harmonogram. Jediná změna, ke které jsme byli přenuceni, je v týdnu číslo 38, kde začneme v úterý odpoledne. Takže zatím se nás netýká žádné čtvrteční odpoledne. S výjimkou něčeho, co vám budu muset navrhnout eh, ještě později v průběhu schůze. Nyní bod 5. Eh, zboží dvojího užití. Jak víte, je to už po druhé, co se dostáváme k tomuto bodu. Jde o projednání postoje rady a návrhu doporučení pro druhé čtení. Já jsem byl zpravodem v této věci a samozřejmě bych byl rád, kdybychom, kdybych, kdybych mohl dokončit tuto věc v celém legislativním cyklu, takže není-li námitek, budu i nadále zpravodajem u této věci. Jsou nějaké námitky? Ne? Jak víte, náš výbor, eh, respektive tady jde o legislativní záležitost, já jsem zpravodajem, eh, náš výbor je výborem příslušným. Chceme aktualizovat eh, evropský seznam zboží dvojího užití, tak aby odrážel rozhodnutí z loňského roku ohledně Eh, kontrol vývozu. A musíme postupovat rychle, proto tady navrhuji velmi rychlý postup a doporučil bych přijmout postoj Rady v druhém čtení v parlamentu. Takový je tedy můj návrh. Jde o záležitost eh, výsostně technickou. Evropská unie se rozhodla přijmout definici dvojího užití provedenou externími mezinárodními orgány, zejména orgány OSN. A nyní tedy jde o to aktualizovat seznam obsažený v legislativních aktech. Tyto změny poté musí, musí aplikovat příslušné orgány a globální organizace. V této věci tady vlastně nemáme žádnou pravomoc, než to, že musíme evropskou legislativu sladit s mezinárodními rozhodnutími v této věci. Takže můj návrh doporučení máte s tím, že, jak jsem řekla, navrhuji, abychom přijali v prvním čtení postoj rady. A to je vše. To je, myslím, velmi rychle zvládnutelná věc. Pokud máte nějaké připomínky, hlašte se prosím, nebo námitky. Zdá se, že nikoli. Takže, jak vypadá časový rámec této věci? Do pléna v plénu se bude hlasovat, Takže hlasovat se bude zítra a do pléna by to šlo k hlasování 29. března. Zítra tady budeme hlasovat. Dalším bodem je bod 6. Julia Winklerová z EP, Juliu Winkler z EPP mě požádal, eh, aby nahradila Ana Kaspary, protože nemohl dnes dorazit. Ovšem Anou Kaspary tu rovněž nevidím, takže se podívejme na další bod. Až dorazí paní Kaspary, vrátíme se, či pan Kaspary, vrátíme se k bodu 6. Takže bod 7. Makrofinanční pomoc třetím zemím. Tady musíme provést dvě věci. Jednak eh, prezentaci, vysomoci prezentaci studie, jednak jde o projednání návrhu zprávy. Příslušný výbor je právě náš výbor a naším zpravodajem je pan Metin Kazak. Navrhoval bych začít prezentací studie o evropské makrofinanční pomoci, kritické vyhodnocení. Máme to i v tištěné podobě. A je to veřejný dokument. Dám tedy slovo panu Michaelovi Emersonovi, kde pak vás máme, kde pak vás máme. Uh, so we cannot proceed to the presentation. Takže nemůžeme přistoupit k prezentaci studie. Měli bychom rovněž přeskočit prezentaci návrhu zprávy, nebo přistoupíme tedy nyní, pane Metene, k prezentaci návrhu zprávy? Dobrá, takže druhá část tohoto bodu tu předřadíme projednání návrhu zprávy. Naším zpravodajem je ten Kazak. Návrh zprávy máte k dispozici. A vyslechněme si zpravodaje. Pane Kazaku, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Vítám možnost projednat eh, dnes jak návrh zprávy, tak eh, případně studii k rámcovému nařízení pro mikrofinanční, pardon, makrofinanční pomoc. Patrně jste se obeznámili s pracovním dokumentem a nyní je k dispozici návrh zprávy. Nebudu zamřela do, do podrobností, nicméně rád bych vypichl některé hlavní, hlavní body zprávy. Za prvé, co je klíčové, tady má jít o využití aktu přenesené působnosti. Komise navrhuje, aby případ případu bylo přijat, přijímáno rozhodnutí formou prováděcích aktů, prováděcích předpisů, jak aby se urychlil proces rozhodování. Jak jsem již v tomto výboru uvedl, využívání aktů prováděcích aktů není přijatelné. Pro mne opravdu, jakožto je začne blikat červená, když slyším prováděcí předpis. Nicméně sdílím um, obavy komise ohledně efektivnosti, účinnosti makrofinanční pomoci, eh, protože to má, jít konec, má být konec konců nouzový nástroj, nástroj, nástroj pro nouzové situace. No proto jsem vyjádřil svoji ochotu a Sekretariát také spolu se sekretariátem, tady jsme neformálně konzultovali právní službu ohledně toho, jak eh, tyto dva požadavky sladit. Všimnete si, že jsem eh, zavedla do zprávy přílohu 2a, kde jde o využívání eh, aktu přenesené povinnosti, ovšem schvalovalo by se to případ od případu. Tímto způsobem by parlament podle mého stále vykonával efektivní demokratickou kontrolu, ale zároveň eh, by se využívání tohoto nástroje zrychlilo, zefektivnilo, jak si to přeje celá řada zainteresovaných stran. Pokud je o politickou rovinu věci, můj závěr a závěr studií DG Expo je, že až příliš často v minulosti byla makrofinanční pomoc eh, udělena aniž by eh, bylo plněno gro tzv. ženevských kritérií. To znamená, že příjemce musí dodržovat eh, provádět demokratické mechanismy. Jde o to, aby makrofinanční eh, pomoc řídila princip Lisabonské smlouvy a zaručovala politickou konzistentnost mezi MFA a dosahování cílů zahraniční politiky, podpora demokracie a lidských práv. Abychom tady lépe hájili demokratické zájmy Unie, zavádím eh, silnější úlohu pro vnější službu, eh, tedy službu pro vnější činnost, to je článek 6 bod 1, abychom vyhodnocovali způsobilost vlastně jednotlivých zemí zaručit řádné provádění, či řádnou aplikaci tedy, řádné fungování demokratických mechanismů v jejich zemi. Pouze pokud Evropská služba pro vnější činnost eh, dá pozitivní hodnocení, může být udělena makrofinanční pomoc. Dále v článku 6.4a zavádím možnost politických a demokratických eh, koncepčních opatření v rámci memoranda a o porozumění. A pokud vím, a minulý týden jsem se účastnil schůze výboru AFED, a pokud vím, návrh eh, obsažený ve stanovisku výboru AFED eh, se obírá stejným, stejným směrem. To znamená zapojit do toho ESVČ a dát ty rozhodnější roli celém rozhodovacím procesu. Pokud je o působnost tohoto nařízení, pokud je o pokrytí jednotlivých zemí, komise navrhuje, aby existovala třetí kategorie zemí, které nejsou ani kandidátskými zeměmi, ani sousedskými, ale politicky, hospodářsky a geograficky jsou Unii blízké. V praxi jde o středoazijské republiky a já se domnívám, že bychom měli tyto země skutečně eh, zavést jako třetí kategorii zemí, spíše než abychom měli nějaký vágní otevřený systém pro makrofinanční pomoc. Komise navrhla, aby šlo o dočasné nařízení pouze pro dobu tohoto finančního rámce. Ovšem eh, to by mi přišlo trochu bizarní, protože to nařízení by vstupilo v platnost pouze na necelé dva roky. Proto jsem navrhl, aby toto nařízení mělo eh, otevřenou dobu platnosti, s tím, že by tam samozřejmě byla doložka o přeskumu a tak byla zaručena právní konsistentnost nařízení a zabránilo by se také zdvojování činností. Ještě jednu věc na závěr, eh, pokud je o eh, vyjednávání u gruzínské makrofinanční pomoci, která jsou ještě v běhu. Naším pravdem je pan Moreira, já jsem se s ním poradil o využití poradního postupu pro memorandum porozumění. Doufám, že nalezneme pro parlament uspokojivé řešení blízké budoucnosti. A tím tedy uzavírám svoji prezentaci. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Projednání návrhu zprávy jsme tedy provedli. Nyní předáme slovo stínovým zpravodajům. První má slovo paní eh, Eleny Kopa za socialisty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jenom eh, počkám, až si nám dáte sluchátka. Dobrá. Jak jsem zdůraznila na minulé schůzi, zcela souhlasím s výtkami a s obavami, které zazněly v této zprávě ze strany pana Kazaka. Evropský parlament opakovaně zdůrazňoval to, že je potřeba mít právní nástroj, který by byl efektivní a rychlý, pokud jde o regulaci makrofinanční pomoci třetím zemím. Nicméně postup byl pomalý a situace se změnila. Máme celou řadu otázek, pokud jde o užitečnost této věci. Nařízení eh, má velice omezený, omezenou působnost, pokud jde o časový harmonogram. A já myslím, že argumenty ze strany Evropské komise nejsou přesvědčivé. Eh, další věc eh, se týká pravomocí Evropského parlamentu. Díky Lisabonské smlouvě má Evropský parlament více pravomocí v celé řadě oblastí. Dohled Evropského parlamentu nad tímto typem makrofinanční pomoci je nesmírně důležitý. Nejsme eh, připraveni na to, že bychom se vzdali této pravomoci. Eh, existují zde eh, technické otázky, nicméně je zde také obsahová otázka týkající se makrofinanční pomoci. V Evropské unii probíhají na toto téma nejrůznější diskuse. Je jasné, že nemůžeme pokračovat vystupovat vůči třetím zemím, jako by Evropská unie neprošla žádnou krizí. Nevíme, jak dlouho tato krize bude trvat, to nemůžeme předem říci. Nicméně nestabilita na světových trzích znamená, že potřebujeme eh, globální přístup. Nikoli přístup ad hoc. A to by se mělo týkat také všech sousedních zemí, které požadují o makrofinanční pomoc. Když tedy hledáme nový nástroj, musíme se být vědomi toho, že krátkodobá řešení nebudou fungovat. Potřebujeme dlouhodobé řešení a řešení ve střednědobém výhledu. Pokud jde o pozměvací návrhy, které navrhuje zpravodaj. Já souhlasím s celou řadou z nich, jako je pozměvací návrh číslo 2, kde jde o rozšíření působnosti také na země střední Asie. Dále pozměvací návrh číslo 3 stanovuje přesně typ pomoci. Pozměňovací návrhy 31 a 32 jsou velice důležité a já plně souhlasím s tím, co k tomu zpravodaj řekl. Nicméně, potřebuji, aby mi pan Kazak vyjasnil pozměňovací návrhy 1 a 21, protože na základě těchto pozměňovacích návrhů dojde k doplnění zemí mezi způsobilé země. Příloha 1 se týká zemí, které jsou způsobilé, které mohou dostávat makrofinanční pomoc. Je zde také, jsou zde také palestinská území. O co jde v tomto pozměňovacím návrhu? Na závěr bych možná řekla eh, několik slov ke studii London School of Economics. Je to velice zajímavá studie. A je zde jeden závěr, který jsme určitě v EU dobře pochopili. Když procházíme hospodářskou krizí, je zásadní, abychom mohli co nejrychleji reagovat. A rozdělování pomoci musí probíhat velice rychle, jinak tato pomoc nebude mít smysl. Takže to byly poznámky z mé strany a doufám, že se ještě k některým bodům vrátíme. Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo pan Murphy za GUE. Děkuji. Děkuji také zpravodaji. Děkuji také politickému oddělení za studii, která nám velice pomohla. Jenom eh, na úvod obecná připomínka týkající se makrofinanční pomoci. Použití slov v EU podle mého názoru někdy eh, připomíná Orvela a jeho Newspeak. A samozřejmě v současné době eh, někteří lidé v Evropě dostávají eh, eh, některé země v Evropě dostávají pomoc pro případ krachu. Nicméně používání toho slova pomoc znamená, že celá věc zní lépe. Nicméně, aby bylo jasno, zde nejde o žádnou charitu ze strany Evropské unie. Eh, jde to ruku v ruce eh, s určitým tlakem Jedná se o e, tlak e, na e, strukturální reformy, tak jak to prosazuje Mezinárodní měnový fond, stejně tak jako Trojka v Evropské unii. Pokud se podíváme na přílohu, první případ Kosovo, podmínka 3, podmínka 6, pokračování privatizací a tak dále. Víceletý finanční má, nebo makrofinanční pomoc se zde používá na prosazování eh, určitých požadavků eh, ve třetích zemích a myslím si, že to není vždy úplně eh, správné. Já souhlasím celkově s připomínkami pana Kazaka, zdůrazňuje demokracii, zdůrazňuje Eh, demokratické podmínky eh, vedle strukturálních politik. S tím bych souhlasil. Pokud jde o proces, já si myslím, že maximální dohled parlamentu je také dobrá věc. To znamená pokračování řádného legislativního postupu případ od případu. Eh, tím bude zajištěn dostatečný dohled parlamentu. Uh... No other request for the floor. Let's... Někdo další nežádá o slovo? Tak se můžeme podívat na první část tohoto bodu. Pan Michael Emerson by nám měl prezentovat studii, eh, je činný na Centrum pro evropská politická studia. Představí nám tedy studii a poté budeme moci klást otázky. Pane profesore, máte 10 minut. Vítám Můžeme tady pokračovat? Pane profesore, kdybyste začal ještě jednou. Děkuji, pane předsedo. Takže já asi mám začít znovu. Dobře, ne, nebylo mi se jasné, vlastně, co mám dělat. Jo. Please start from the beginning, because there prosím, začněte od začátku, protože jsme tady měli interpretační problém. Tak já předpokládám, že asi budete vědět, o čem je tento nástroj. Hlavní bod je tady asi ten, že současně to nyní je takový nějaký malý podílník na operacích Mezinárodního měnového fondu, někde tedy eh, to je kolem 10%, ale spíše jsme tedy tím menším podílníkem či akcionářem a mělo by to být zvýšeno, což je předmětem jednoho eh, podílnacího návrhu. V posledních letech Eh, tento, tato makrofinanční pomoc eh, měla zhruba tak dvě operace za rok, ale není to úplně přesně tak, ale zejména eh, tedy v současné době, v současné krizi to bylo trošku jinak. Pokud se týče vyhodnocení účinnosti nástroje, my jsme prováděli hodnocovací studie a na stránce 44, tedy původně to byla strana 44, teď je to nějak přeformátované, to je možná 37, 38 na eh, vaší zprávě, ve vaší zprávě. No, prostě jde o to, že tyto operace, my jsme se tedy zaměřili na 15 z nich a jejich výsledky 6 jich bylo vyhodnoceno eh, externě a ten efekt je popisován jako buď to malý, skromný, zanedbatelný, omezený, Eh, užitečný z hlediska naší pověsti, eh, nebo něco, co by stejně bylo implementováno. Takže ten, eh, to posouzení dopadu, tedy ten dopad je posouzován jako velmi malý. Dvě z těch operací zatím vůbec nebyly realizovány a to z důvodu Eh, vážných eh, problémů na místě v zemích, jako je Bosna a Ukrajina. No a v čtyřech případech byly eh, tato pomoc částečně zrušena, poněvadž ekonomické podmínky se výrazně změnily a nakonec ta plná operace se ukázala jako nezcela nutná. Čili to je vidět eh, z toho tady, kam vede zdržování těchto projektů. No, pokud se týče toho nového rámce, tak jak to navrhuje komise, já to nechci komentovat do detailu, neboť to je vaše věc. Já bych tomu chtěl říct toto. Prodlevy a komplikovanost postupu eh, těchto programů to je něco, co je velice dobře známé, je to reálný problém a ten nové nařízení o novém rámci je návrhem značného zjednodušení postupů a tak, jak jsem to pochopil, rada se tomu spíše vzpouzí prostřednictvím návrhů, které vedou v podstatě k tomu, že nějaká komise nebo výbor v radě by se potom zabývala úplně detailním řízením těchto akcí, což samozřejmě znamená další komplikaci, další zdržení. Eh, další bod, eh, otázka je, jestli MMF má být jediným partnerem těchto operací. My argumentujeme, že to tak ve většině případů je, ale nemusí tomu tak nutně být, také EBRD nebo Světová banka by se mohly toho účastnit. Zejména eh, v střední a východní Evropě před pár lety, v letě 2008 a 2009, eh, mm, tam jsme viděli eh, jaksi značné škody napáchané krizi ve střední a východní Evropě a MMF pomohl bankovnímu k sektoru ve střední a východní Evropě k přežití. Takže eh, tady už se pomalu mm, jak si naznačuje, že druhá podobná operace by také mohla nastat. To by znamenalo, že Evropská unie by tímto nástrojem dostala možnost zasahovat v těchto případech. To se dá vyargumentovat. Eh, pak je tady ještě další celkem eh, jednoduchý bod a sice ten se týká zeměpisného pokrytí. Takže eh, tam eh, to se týká vlastně eh, nás a sousedů. V mé zprávě a tedy zpravodaj říká, abychom tedy místo nějakého opisování rovnou řekli, že nám jde o střední Asii. Pokud se týče evropského přínosu a politických podmínek, současná, současný přínos Evropské unie je spíše technického charakteru. Týká se tady o systému auditu veřejných financí, což je dobře, což je v pořádku, ale není to nic strategického, je to spíše um, otázka technická a jsou to technické záležitosti na poměrně nízké úrovni. Zpravodaj hovoří o tom, že určitá podmíněnost by tady měli, měla být eh, specifičtěji vyjádřena. Eh, tady skutečně je možné přicházet s politickými podmínkami, ale velmi opatrně. Prostě není možné si zakoupit demokracii třeba za 10 miliard eur. Otázka je, zda je možné identifikovat, eh, řekněme, užitečné Eh, pohyby politické, lidskoprávní, podobně, eh, tak, eh, že by to bylo přijatelné a nevypadalo by to, že prostě někoho vysloveně nutíme do něčeho, ale opravdu neměli bychom podléhat, podléhat iluzi, že pár milionů eur za to se dá pořídit opravdu demokratická reforma. Tak metoda evaluace ex post. Já jsem se o tom bavil s Pětem Bexem a jeho kolegy z komise a jejich DG také eh, vytváří, vlastně provádí ty vyhodnocující studie za pomoci externího dodavatelů. Teď eh, otázka ovšem je, zda tedy Eh, manažer těchto programů by také měl být odpovědný za jejich vyhodnocování. Já to tady jenom vznáším jako otázku. Eh, jinde, třeba ve Světové bance nebo v Mezinárodním měnovém fondu, se takovéto vyhodnocení provádí v jiném oddělení alespoň. A pak tady máme ještě pátý bod, ten je důležitý. Tento nástroj má velmi skromné výsledky. Co s tím? Eh, máme s ním přestat, máme ho výrazně rozšířit, nebo měli bychom pokračovat po, tedy stále ve stejném duchu. Já myslím si, že eh, v současné době, eh, kdy eurokrize způsobuje značné potíže a škody, našim sousedům, tak zastavit tento instrument, to by byl velice nepříjemný politický signál. Takže toto ne. Je možné tento instrument výrazně posílit? No, my víme, že krize eurozóny napíná evropské finanční zdroje až k prasknutí. No, váš pravodaj eh, tady uvádí, že EU by mohla přispívat e, možná tady na necelých 20 příspěvku MMF e, oproti tomu daleko menšímu, jak to je dnes. No, čili já si myslím, že takový e, vyvážený přístup by byl nedoporučit ani zrušení tohoto nástroje, ani jeho výraznou expanzi Eh, možná, že by bylo lepší tedy eh, se zlepšovat eh, na té druhé úrovni a možná, že to nařízení, které navrhuje komise, by k tomu mohla vést. Děkuji. Děkuji, pane profesore. Nyní prosím krátké kolo otázek a připomínek k této prezentaci a zprávě. Pan zpravodaj. Budu hovořit bulharsky. Авторите на изследването за... Já bych eh, chtěl poblahopřát autorům této studie k vynikající a důkladné práci v analýze tohoto nástroje. Já jsem se pokusil velkou eh, část vašich výsledků eh, zapracovat nějakým způsobem do své zprávy. Makrofinanční pomoc byla od jak živa napojena na programy Mezinárodního měnového fondu. Podle mého názoru a názoru vědeckých autorit je situace taková, že tento instrument by měl mít také vlastní dimenzi a měl by přispívat svým vlastním způsobem. Nemělo by se hovořit pouze o MMF, ale také o dalších evropských partnerech, jako je EBRD nebo Světová banka. Já osobně tedy ve své zprávě v článku 5.2 navrhuji dnesní hodnotu vztahující se na pomoc EU v mimořádných případech. E, v mimořádných případech, kdy by tedy e, tento práh mohl být také e, posazení, že v jednom bodě si s autory studie příliš nenotuji a to se týká politických podmínek. Ve studii jde o schopnost zemí, které se nacházejí na dobré cestě k zlepšování demokracie a dodržování lidských práv. Pokud se zaměříme na vlastní cíle, jsme si stanovili eh, v souvislosti s Lisabonskou smlouvou v oblasti lidských práv, domnívám se, že rozmělnění politické kondicionality vzhledem k zemím, které, které mohou mít prospěch z této pomoci, že není zcela v souladu s cíly EU, tedy eh, s tím, abychom zdůrazňovali ty nejdůležitější cíle. K tomu, co říkala paní Kopia, tedy Souhlasím, děkuji vám za připomínky, děkuji také panu Murphymu. Domnívám se, že v průběhu našeho dialogu a v souvislosti s pozměňovacími návrhy dospějeme ke kvalitním výsledkům. V souvislosti s Kosovem je třeba přistoupit k technické úpravě. Tady to máme zase v příloze 1. Eh, Kosovo patří k zemím, které mm, mohou být podporovány z tohoto nástroje a vzhledem tomu, co řekl pan Murphy, jeden komentář. Tato makroekonomická pomoc by měla proudit do zemí, které v této době procházejí výraznými reformami, a to i politickými. Politika těchto zemí by měla být eh, měla zůstat neohrožována. měla by to sloužit pouze tedy otázce koheze. Ještě pan Murphy. Já mám stručnou otázku na pana profesora. Co si myslíte o myšlence, že by makrofinanční pomoc byla začleněna do nástroje sousedství Evropské unie? No, profesor Michael Emerson. Může pan profesor Emerson odpovědět na otázky, které jste zazněly? Já si myslím, že makrofinanční pomoc v některých případech zahrnuje také eh, granty. V případě například Gruzie a Arménie tomu tak je, takže by to možná bylo možné začlenit pod eh, nástroj sousedství. Cílem grantů v tomto případě je um, omezit uh, náročnost půjček pro chudé země. Je možné si představit to, že peníze na granty by šly ruku v ruce s podpůrnými granty pro rozpočet v rámci um, Evropského nástroje politiky sousedství. To by bylo možné udělat. pokud to propojení v rámci MMF by mělo zůstat, potom by zde možná muselo být zvláštní nařízení. I když chápu, že nástroj má odpovídající eh, možnost zapojení dalších institucí. Takže já myslím, že by případně bylo možné to provést. Nicméně myslím, že komise by se musela vyjádřit k tomu, zda je to legální. Can you conclude? Uh, now. Dobrá, to bylo tady všechno. Děkujeme. Poslechneme si komisi pan Peter Pex. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěl poděkovat zpravodaji za velice dobrou zprávu. Ta je dobrým východiskem pro naše diskuse. E, nicméně, e, shodneme se na některých bodech, ale jsou zde i některé body, u kterých máme jisté obavy. Já bych se e, ve svých připomínkách chtěl soustředit především na čtyři body. První se týká aktů v přenesené pravomoci. My jsme konzultovali naši právní služby, službu k tomuto tématu, zda by mohly být použity aktiv přenesené právomoci pro některé programy makrofinanční pomoci podle přílohy. A naše právní služba odpověděla velice jasně a jednoznačně. Řekla, že podle smlouvy aktiv přenesené pravomoci se dají použít eh, pouze v případě nelegislativních aktů eh, obecné povahy, eh, proto aby byly doplněny nebo změněny nepodstatné části legislativního aktu. Takže vytvářet přílohu jenom proto, aby ji komise mohla měnit, to by mohlo být vnímáno jako obcházení úkolů komise, což je implementace nařízení. Pan Kazach už poukázal na stanovisko výboru AFED a v tomto kontextu mohu říci, že jejich argument je velice důležitý. Poukazují na to, že s ohledem na omezenou eh, kapacitu tohoto nástroje je zásadní, aby nástroj byl eh, rychlý a proto paní Vajdele, zpravodajka AFETu, podporuje myšlenku, aby komise měla eh, prováděcí pravomoce a aktiv přenesené pravomoci by se týkaly pouze zemí, které nejsou na seznamu způsobilých zemí. Podle našeho názoru je to efektivní způsob, jak to vyřešit. Samozřejmě komise chápe obavy parlamentu, pokud jde o roli parlamentu. A v tomto kontextu bych chtěl zdůraznit, že spolu zákonodárce bude mít plnou kontrolu tohoto nástroje, i když převede prováděcí pravomoci na komisi. Parlament nyní, když hovoří o tomto nástroji, může definovat podmínky, může definovat úlohy a může také definovat seznam způsobilých zemí. A poté poskytování pomoci jednotlivým zemím už je v podstatě jenom prováděcí pravomoc. Samozřejmě spoluzákonodárci budou informováni o implementaci makrofinanční pomoci prostřednictvím výročních zpráv, prostřednictvím hodnocení a také prostřednictvím takzvaných víceletých hodnocení přeskumů. Je zde normální rozdělení práce mezi tedy tou vykonávací pravomocí a legislativní pravomocí. A e, další otázka se týká Střední Asie a případných způsobilých zemí ve Střední Asii. Komise by byla ráda, aby se zde odkazovalo na jiné země, které jsou blízké EU. Je pravda, že v minulosti tato Jiná kategorie znamenala především země Střední Asie, to správně zmínil zpravodaj i Michael Emerson. Nyní už tomu tak nutně nebývá. Například a pokud se podíváme na dynamiku eh, v evropské politice sousedství, myslím si, že by bylo dobré, aby zde byla eh, flexibilita, abychom mohli pomáhat sousedům sousedů ve chvíli, kdy se splní požadavky makrofinanční pomoci. A další bod, eh, ta se, ten se týká politické podmíněnosti. Komise může souhlasit s tím, co řekl zpravodaj že zde musí být politické požadavky tak, aby hodnocení ze strany komise bylo transparentnější a formálnější. Spravodaj navrhl, že by zde bylo prováděno hodnocení, zda daná země je demokraticky odpovědná. A my s tím v podstatě můžeme souhlasit. V podstatě už něco takového v současné době děláme, a protože e, takovýto postup je nyní součástí rozhodovacího procesu který potom vede k rozhodnutí e, komise. Je do toho zapojena vysoká představitelka jakožto místopředsedkyně komise. Takže my podporujeme eh, takovéto hodnocení a monitorování politických podmínek v dané zemi. Ale je zde formální otázka a ta se týká toho, do jaké míry může být ESVČ eh, e autonomní eh, autonomní organizace, do jaké míry může autonomně jednat. Jak víte, to je předmětem diskuse, které v součas, diskusí, které v současné době eh, probíhají také v kontextu víceletého finančního rámce. Eh, ne, nespadá to do mých pravomocí, nicméně eh, Předpokládám, že vyjasnění této právní otázky bude brzy k dispozici a poté budeme moci schválit stejný přístup jako u jiných vnějších nástrojů. Komise není proti tomu, abychom obecně odkázali v memorandu porozumění na politické podmínky. Přesto bychom byli proti specifickým politickým kritériím, které by se měly stát ehm, požadavkem předtím, než budou vyplaceny jednotlivé tranše. E, tímto by se totiž makrofinanční nástroj stal politickým nástrojem a podle našeho názoru by to šlo proti e, povaze makrofinanční pomoci. A poslední bod se týká e, podmíněnosti MMF. MMF je hlavním poskytovatelem makrofinanční pomoci zemím, které mají problémy s platbami něco takového nemůže být eh, nahrazeno jinou institucí, eh, protože žádná taková jiná instituce neexistuje, která by poskytovala tuto pomoc. Pan Emerson odkazoval na EBRD v kontextu eh, zemí střední a východní Evropy, hovořil o vídeňské iniciativě, což je iniciativa, která Eh, má zabrá, měla zabránit tomu, aby eh, se banky stáhly z východní a střední Evropy. To mělo velice pozitivní dopady. Nicméně eh, z hlediska své povahy je to něco naprosto jiného, než to, na co se soustředí makrofinanční pomoc. Pro nás zavádění té podmíněnosti MMF by bylo problematické, protože my nemáme zdroje na to, abychom něco takového dělali. Měli bychom mít na paměti, že od svého vytvoření makrofinanční pomoc je doplňujícím nástrojem. A to se odráží také v, jejím, eh, v její struktuře, stejně tak jako v jejím rozsahu. Jsou zde ještě některé další body, ale ty už nejsou tak důležité, spíš, jsou spíše technické, takže myslím, že není nutné eh, je zmiňovat nyní. Asi se k ním vrátíme později. A děkuji. Předpokládám, že zpravodaj se chce vyjádřit k tomu, co řekla komise. A zblagodarujeme. Děkuji mnohokrát. Argumenty, které to představí, rozbíra si nie plnou rozbíru. Děkuji. Já děkuji komisi my plně chápeme eh, vaše stanovisko. Je pravda, že tímto způsobem se příslušný proces eh, upravuje tedy pro země, které mají z tohoto nástroje prospěch a jsou beneci, eh, příjemci. My samozřejmě také máme vlastní argumenty. My jsme se obrátili na náš parlamentní právní servis a bylo nám řečeno, že v souvislosti s delegovanými akty může parlament i nadále sehrávat určitou roli, a sice v podobě pozorovatele a kontrolora. kdykoliv eh, se dávají k dispozici prostředky podle tohoto nástroje. To je právo, které jsme získali podle smlouvy. Dále se spoleháme na podporu dánského předsednictví v tom, abychom dospěli v této otázce k vhodnému kompromisu. Domnívám se, že kompromis je také důležitý pro to, abychom uhájili pozici Evropského parlamentu. My tedy doufáme, že kompromis bude a to také ve spolupráci se stínovými zpravodaji. Okay, this closes the discussion. Dobrá, tím tedy jsme uzavřeli rozpravu k tomuto tématu. Jak to vypadá časově? 10. dubna lhutá pro poznací návrhy 12.00. A podívejme se nyní na předchozí bod, který nám zůstal, protože ani zpravodaj, ani jeho zástupce pan Kaspary eh, byli přítomně ve chvíli, kdy jsme dospěli k bodu 6. Jde o Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci Příslušným výborem je výbor pro zaměstnanost. My tady vypracováváme stanovisko pro hlavní výbor. Naším zpravodajem je Juliu Winkler. Jak jsem již uváděl, pan Winkler se musel dnes omluvit a požádal Daniela Kaspariho, rovněž z EPP, aby zde vystoupil jeho jménem. Takže, pane Kaspary, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a já bych chtěl tady od Julia Winklera vás všechny eh, pozdravit srdečně. Chtěl se zúčastnit sám, ale bohužel tady nemůže. A vzhledem k tomu, že na programu jednání toho mnoha nebylo možné přeložit tuto zprávu na jindy. Eh, Julie Winkler píše, kolegové, Evropský globalizační fond byl vytvořen v roce 2007 a v roce 2009 byly vytvořeny a poté v roce 2011 rozšířeny eh, další opatření, abychom se vyrovnali s otázkou zaměstnanosti v Evropě. Je zde také spolupráce se sociálním fondem, který se týká zejména dlouhodobých programů. Komise přichází s revizí tohoto nástroje a mnoho dočasných eh, jeho částí se stává nyní eh, realitou permanentní, což odpovídá realitě. Já tedy eh, navrhuji například toto. Za prvé, pokud tento globalizační fond bude mimo více letého, mimo více letý rámec, tak to znamená, že se neuplatní 11, že se tady uplatňují 11 měsíční eh, lhůty požádání programu pomocí z programu, což ovšem znamená, že eh, mnozí jsou odrazeni od toho, aby vůbec si požádali. Eh, znamená to, že fond také Eh, fond také eh, nemůže plnit své cíle a eh, také absorční kapacita není dostatečná. Já tedy doufám, že by bylo dobré, kdyby se čekací lhůty zkráčely se nynějších 11 měsíců. Komise navrhuje 8 měsíců tím, že by se urychlil administrativní proces, případně zejména v interinstitucionálním úpravě. Dále, pokud se týče přiměřenosti, eh, návrh komise zvyšuje ambice fondu tím, že je zde eh, větší, větší počet eh, zaměstnanců a další, které mají nyní právo na prostředky z tohoto fondu. Návrh, který mění Eh, eh, rozsah eh, těch, kdo si mohou žádat. To je v souladu se jasnou vizí tohoto fondu, to znamená role mezi jakéhosi nouzového prostředku a mm, prostředku permanentní, které máme, jako je třeba společná světská politika, je třeba zajistit to, aby prostředky eh, z tohoto fondu neovlivnily možnost eh, žadatelů žádat eh, peníze z fondu jiný, permanentní. Kromě toho je třeba zvážit také to, že všichni pracovníci, ale také odvětví musí mm, v případě, že jsou ovlivněny obchodními podmínkami, aby také měli možnost žádat tento fond je do jisté míry eh, příbuzný se, eh, se penězi na sociální přizpůsobení a my si tedy z tohoto důvodu dovedeme představit eh, posílenou roli příslušného výboru. Domníváme se, že Eh, tam, kde jde o sociální možnosti pracujících, měl by tento parlament mít možnost eh, napomáhat liberalizaci a chránit eh, také pracující. Já tedy navrhuji pozměňovací návrhy tak, aby tento fond byl více v souladu s sociálními zájmy Evropské unie a těším se tedy na spolupráci se stínovými zpravodaji a já bych byl rád, kdyby eh, tedy bylo možné jeho, tedy vaše podněty přenést jemu kolegovi. Thank you. This was a very clear... Děkuji za tuto velmi jasnou prezentaci návrhu stanoviska, které máte ve svých složkách. Je tam celá řada pozměňovacích návrhů. Souhlasím s navrhovatelem, že vztah mezi tímto Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci, respektive tento fond je stále více propojen na obchodní politiku Unie, vzhledem k tomu, že jde o mechanismus přizpůsobení se v sociální oblasti pro ty, na které má dopad obchodní politika Unie. Nyní diskuse. První žádost znesla paní Maria Eleny Kopa za socialisty. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Fond pro přizpůsobení se globalizaci v tuto chvíli sehrává obrovskou roli, protože může skytat podporu pracovníkům, který, kteří byli propuštěni a pomáhá také mírnit negativní dopad na místní ekonomiku v důsledku krize. Proto je třeba podpořit tento fond a je třeba také zjednodušit možnost jeho využívání a zastupnit prostředky z tohoto fondu. Vzhledem k tomu, že tento fond má být rozšířen i na oblast zemědělství. A vzhledem k různým mezinárodním dohodám je důležité, aby tento fond zůstal efektivním nástrojem. Proto moje politická skupina bude pro jakoukoliv změnu proti, to znamená eh, pardon, změnu, eh, změnu směrem ke zjednodušení nástroje. Souhlasím s návrhem komise, pokud je o rozpočtový postup, tedy zachovat status quo u tohoto fondu. Nicméně je třeba nadefinovat eh, nějaký postup, který by umožnil eh, snížit, eh, zkrátit časové lhuty. Myslím si, že je dobré, že bylo vhodné vést hloubkou diskusi o modelu, který chceme používat pro mezinárodní obchodní dohody. Podle mého nemá smysl uzavírat dohody o volném obchodu, které mají tak obrovský hospodářský a sociální dopad, a poté eh, čerpat z EGF, abychom řešili situaci. To jsou tedy mé hlavní výhrady k této problematice. Děkuji. Nyní za zelené. Děkuji, pane předsedo. Pan Žado. Děkuji, pane předsedo. Tento fond je důležitý, je důležitý jeho sociální rozměr, i když víme, že málo kdy je skutečně využíván jako fond přizpůsobení se globalizaci. Nejčastěji ty prostředky, které jsou poskytované z tohoto fondu jdou spíše na eh, potíže s eh, činností v některých podnicích, eh, když to není nutně spojeno s globalizací. Ale ze sociálních důvodů podporujeme zjednodušení a zrychlení postupu. Ovšem, u čeho skládáváme problém, to je oblast zemědělství. Jak vznikl tento návrh? Je zde komise, která oživuje ze své vlastní iniciativy jednání s Mercosurem. Dobře ví, že to vytvoří problémy v členských státech a tedy i v Evropském parlamentu. A náhle se objevuje návrh, jehož cílem je poskytnout nějaké 2-3 miliardy z tohoto fondu, 2,5 miliardy z tohoto fondu, na zemědělce, kteří budou první postiženi tou dohodou s Mercosurem. Vidíme tedy Um, k jakým akrobatickým kouskům zde dochází. Takže chystáme se uzavřít toho o volném obchodu, která ohrozí naše zemědělství a zemědělcům řekneme, podívejte, uzavřeli jsme skvělou dohodu, vy sice zkrachujete, ale tady dostanete od nás ček. A, a to mimo SZP, mimo jak se pojetí zemědělské politiky v Evropě. Eh, takže využívání tohoto fondu na zemědělství eh, je spojeno eh, s určitým konkrétním návrhem komise, který podle mého je zcela eh, protichůdný jednak k procesu reformy SZP, kde je třeba, abychom se rozhodli, jaký typ zemědělství a zemědělských podniků si přejeme a přejeme podporovat. Ale zde jde o postup, který je opravdu až protikladný. Jde tedy o odškodňování našich zemědělců kvůli volnému obchodu s Latinskou Amerikou. Děkuji. Děkuji. Není pan Marfi Zague. Děkuji. Ano, v souvislosti eh, tohoto tématu a situace v Evropě, kde máme nejvyšší míru nezaměstnanosti od zavedení eura, 25 milionů nezaměstnaných, a to vše v důsledku krize, ale také globalizace a politik spojených s globalizací a v této fázi myslím, že eh, bilance, je možné tedy už bilancovat eh, dosavadní eh, fungování fondu EGF, máme už dostatek zkušeností a můj názor, a vycházím ze zkušeností pracujících pracovníků, kteří mohli těžit z tohoto fondu, mohu říci, že to je naprosto neadekvantní řešení, je to pouze malá náplast na zející ránu způsobenou neoliberální politikou Evropy a prohloubenou krizi. Evropská politika eh, je formovaná tak, že zhoršuje nezaměstnanost a potom lidem vracíme jen opravdu minimum ve formě rekvalifikací a podobně, což je sice potřebné, ale neošetří to skutečnost, že v eh, Evropě je méně pracovních příležitostí, chybí pracovní příležitosti oproti minulosti. Konkrétně za to řada pracovníků, kteří se snaží získat podporu z tohoto fondu, nebo o to, to snažili, nejsou spokojeni se svojí zkušeností. V Irsku dochází k řadě byrokratických odkladů, za něž nese odpovědnost jak eh, místní eh, samozpráva, tak eh, evropská úroveň. V Irsku máme situaci takovou, že polovina prostředků, které byly alokovány, se musely vrátit do rozpočtu EU, protože nebyly čerpány včas takže je třeba lecos vyřešit, provést mainstreaming, usnadnit přístup prostředkům z tohoto fondu pro pracující. A za druhé, myslím si, že třeba zajít eh, ještě dále. Eh, existovala totiž výjimka, která omezovala eh, kritéria způsobilosti z tisíci propuštěných na 500. Toto výjimka byla poté zablokována, její pokračování zablokoval, i prodloužení času zablokoval 8 zemí v radě. Ale já si myslím, že tato výjimka by měla být prodloužena, že práh způsobilosti by měl být dokonce ještě snížen pod to číslo 500 propuštěných a také eh, časový rámec je třeba eh, rozšířit, prodloužit, eh, proto aby ty pracující měli možnost čerpat z fondu je třeba vnést do toho větší koherentnost. Větší koherentnost a konsistentnost mezi Evropský sociální fond a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci s tím, že jeden z těchto fondů má působit preventivně, druhý má skýtat eh, si nápravu. Ale v tuto chvíli to není konsistentnost, často eh, se žádá od ESF, odbory a podobně, ale tě nevstupují eh, do diskuse o fondu. Měli by podle mého a další věc, povede se zásadní diskuse ohledně e, zařazení také zemědělství a malých středně velkých podniků do působnosti tohoto fondu. My jsme proti takovému kroku, domníváme se, že jde o samostatné, oddělené problematiky od toho, co způsobuje globalizace. Potřebujeme odlišný přístup pro tyto různé samostatné oblasti, pro e, nezaměstnané, pro zemědělce, zemědělce pro malé středně velké podniky. Pro zemědělce určitě nejlepší řešení by skytala SZP, ale Eh, samozřejmě zde ta širší otázka toho, jaké politiky se provádějí. Eh, je zde malý okruh lidí, kteří jsou proti dohodám volném obchodu, kteří, eh, které ovšem schvaluje, schvaluje většina z nás zde. Je to věc, která tedy ohroží zejména drobné zemědělce a budou většinou určité prostředky tedy na kompenzace, na řešení, ale jsou to věci, které vyplývají z neoliberálního postoje většiny poslanců v tomto parlamentu. Děkuji. Nyní si vyslechneme komisi. Pan Jean-François Lebrun, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, možná zareagoval na některé věci, které zazněly, pokud je o EGF. Myslím, že je důležité mít na paměti, že tento fond pro přizpůsobení se globalizaci není předmětem obchodního vyjednávání. Je to nástroj, jehož cílem je moci pomáhat pracovníkům, kteří jsou zasaženi různými ekonomickými situacemi a pomáhat jim snáze hledat novou práci. Jde o výraz evropské solidarity, tváří v tvář nástrojům, jako jsou obchodní dohody, které jsou pozitivní pro naprostou většinu našich občanů, ale které mohou případně mít i některé negativní dopady. Proto tedy význam projevu solidarity. Tento fond je prováděn členskými státy. Jde o doplněk vnitrostátních politik, jejich cílem je podpora propuštěných pracovníků. To znamená, je naprosto dodržován princip subsidiarity v této oblasti. Jde o doplněk vnitrostátního působení členských států. Někdy je tady možné, že kroky členských států jsou nesakvalitně řízeny a to samozřejmě politování hodné. Je třeba si uvědomit, že komise navrhne prodloužit výjimku, která umožňovala intervence z tohoto fondu následně po hospodářské a finanční krizi, kde byla nastavena vyšší míra spolufinancování. Tato výjimka ve skutečnosti nemůže ovšem být prodloužena kvůli blokace ze strany některých členských států což tedy neumožňuje vyjednávat tuto krizovou výjimku dále s parlamentem například. Eh, v tuto chvíli eh, to nařízení pro 2020 eh, v této věci členské státy některé minulý týden veřejně vyjádřily své námitky ohledně principu subsidiarity, což je všem princip, ke kterému by komise ráda řekla, že naopak EGF, u EGF je plně dodržována subsidiarita, všechny aspekty, jsou to členské státy, které vznáší, e, které podávají žádost a je na členských státech, aby definovali doplňková opatření, která má fond podpořit. Myslím si, že je důležité rovněž podtrhnout, že některé poznací návrhy předložené zpravodajem si zaslouží opravdový zájem, opravdovou pozornost a na úrovni jednotlivých pracovišť eh, komise budeme věnovat pozornost těmto návrhům. Na závěr bych rád ještě uvedl, že fond EGF je tedy doplňkem eh, k vnitrostátním politikám a zároveň KSF, eh, který opět provádějí členské státy. Také v hodnocení v polovině období, které je k dispozici, nalezáme slova ohledně této silné komplementarity s jinými nástroji. Nedochází ovšem eh, k překrývání či k jiným negativním aspektům eh, využívání tohoto fondu. Na nic takového hodnocení Upozorně. Na závěr chci říci, že by bylo vhodné otevřít EGF eh, e také pro osobeče, pro malé a středně velké podniky, pro jejich vlastníky či ředitele a také pro pracovníky na dobu určitou, či dočasné pracovníky, i ti by měli mít možnost čerpat z této evropské solidarity vůči všem eh, typům eh, pracovníků s různými pracovními smlouvami. Myslím si, že by to bylo projevem solidarity a zároveň také rovnosti v Evropě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chce k tomu něco říct zpravodaj? Jménem to je pan Gaspary. Ano, já mám dvě připomínky. Jednu zmínil kolega Žado že komise se snaží opět začít eh, vyjednávat s Mercosurem, aniž by zohledňovala komisi. Já bych chtěl říci, že k tomuto máme eh, závěr plenárního zasedání a já myslím, že my zde ve výboru eh, bychom se měli zamyslet, jak by taková ta vyjednávání měla být vedena. Nicméně máme ještě dostatek času, než tato vyjednávání se skutečně rozběhnou. A další věc, pokud jde o malé a střední podniky a zemědělství, to je věc, kterou bychom měli řešit. A vím, že ve výboru eh, jsou některé politické skupiny, které mají problém s malými a středními podniky, protože se tradičně eh, soustředí především na tradiční velké struktury, ale já si myslím, že všichni vidíme, že malé a střední podniky se stále více zapojují do globalizace. Malé a střední podniky jsou dodavateli velkých koncernů a podniků. A e, samozřejmě už v minulosti jsme viděli, že zde existuje určitá závislost mezi těmito podniky a že globalizace může mít negativní vliv i na tyto malé a střední podniky, že tyto podniky musely propustit hodně pracovníků. E, dodavatelské podniky e, malé dodavatelské podniky musely propouštět a my jsme jim nemohli pomoci. Není možné, aby pracovníci v Evropské unii měli aby se k něm přistupovalo jinak podle toho, jestli pracují pro velký koncern nebo malý či střední podnik. Tak si nepředstavují hospodářskou politiku v Evropě. Já bych chtěl poděkovat eh, za veškeré podněty v této dnešní diskusi a určitě je předám zpravodaji. Děkuji. Fajn, Kalin. Výborně, takže časový rámec této věci. Lhuta pro pozněcí návrhy 29. března v 18.00. A nyní se podívejme na bod číslo 8. Ochrana před dumpingovým dovozem, změna nařízení, jde o legislativní záležitost. My jsme příslušným výborem samozřejmě, zpravodajem jsem já. Mohu poprosit o pozornost? Tato aktualizace antidumpingového nařízení vyplývá z toho, že je třeba nařízení eh, přizpůsobit eh, po rozhodnutí VTO, a konkrétně mechanismu pro urovnávání sporů VTO, kdy bylo rozhodnuto, že ustanovení tohoto nařízení nejsou v souladu s globálními pravidly obchodu. Jak víte, v Evropské Unii jsme velice hrdí na to, že se důsledně řídíme globálními pravidly obchodu. Snažíme se eh, posilovat globální systém obchodu založený na pravidlech. Eh, jsme eh, pod tlakem v této věci, protože časová lhuta, kterou nám dala VTO, je 24, 24. Takže jsme se rozhodli postupovat opravdu zrychleně Jde tedy o zjednodušený zrucholný postup podle článku 46.1 jednacího řádu. Proběhla velmi zajímavá výměna názorů se službami komise, z pracoviště komise a existuje konsenzus v tom smyslu, že bychom měli přijmout změnový návrh komise v té podobě, v jaké byl předložen, protože v této věci nemáme žádnou politickou vůli pro rozhodování, flexibilitu tedy pro rozhodování a nejsou zde žádné nesrovnalosti v textaci návrhu komise. Proto tedy navrhuji, abychom ve výboru přímo přistoupili k hlasování o této věci, o aktualizaci tohoto nařízení, s tím, že všechny ostatní běžné fáze legislativního postupu můžeme vynechat. Zaujeli diskusy pro případné podněty či poznámky od kolegů. Zjednodušený postup byl schválen konsensuálně všemi koordinátory. Vyslechněme se tedy komisi. Kdo vystoupí jménem komise? Pan Martin Lukas, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že není třeba mnoho dodávat k úvodu, který jste právě přednesl. Tento návrh změny je důsledkem prvního případu VTO, který proti EU vedla Čína. Jak víte, my jsme eh, mnohokrát eh, napadli čínská opatření ve VTO a nyní tedy Čína využila, využila systém eh, urovnávání sporu, vypořádání sporu ve VTO proti Evropě. Tento případ Čína vyhrála a my tedy nyní se musíme podřídit povinnostem v rámci VTO a činíme právě jen to, o nic více, o nic méně. Je to tedy eh, až čistě technický, chirurgický návrh, který mění nařízení kvůli rozhodnutí VTO z Ženevy. Děkuji. Jsou nějaké výhrady, poznámky? Ne, takže budeme postupovat tak, jak bylo dohodnuto. Hlasování ve výboru proběhne zítra. Nyní bod 9. Vnější rozměr společné politiky rybolovu. Jde o stanovisko. Příslušným výborem je PEŠ, výbor pro rybolov. Naší navrhovatelkou je paní Josefa Andres, Andreš Barea. Není to často, kdy náš výbor řeší politiku rybolovou. Nicméně je snadno pochopitelné, že politika rybolovu a politika obchodu spolu úzce souvisejí. Možná tedy jde o příležitost řešit toto nesmírně důležité téma. Josefo, máte slovo, abyste uvedla diskusi k tomuto bodu abyste nám představila svůj návrh stanoviska, který kolegové naleznou ve svých složkách. Je to krátký návrh, jedna strana, šest odstavců. Máte slovo. Gracias, presidente. Como usted ha dicho, se suele tratar Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, obvykle obvykle neřešíme politiku rybolovu. To, navis, to stanovisko, ten jeho návrh je opravdu krátký, protože mám omezený prostor, jakožto navrhovatelka. Bude třeba také začlenit pozměňovací návrhy, aby bylo možné pokryt celou šíře problematiky. Reforma společné politiky rybolovu je určitě důležitým tématem a vnější rozměr věci eh, v tuto chvíli je to, co činí EU jedním z hlavních aktérů eh, na světové rybolovné scéně. Jde o využívání zdrojů, o trvalý udržitelný rozvoj. Eh, mělo by jít o jeden z pilířů společné politiky rybolovu. Mám na mysli tady trvalou udržitelnost s tím, že samozřejmě se vychází z vědeckých poznatků a neustále průběžné monitorování a úpravy a následné kroky. Tímto způsobem chceme zajistit budoucnost rybolovu. Dohody o rybolovu do budoucna mají využívat doložku o transparentnosti, tak aby zdroje neužívalo více flotil zároveň. Eh, v minulosti totiž se některé dohody, rybolovné dohody EU překrývaly s lodami jiných zemí, eh, které byly mnohem agresivnější. Naši rybáři provádí rybolov zodpovědným způsobem na základě nařízení EU bojují proti IUU, tedy nehlášeným, eh, nehlášeným eh, vytěžkům. EU musí bojovat, ve zvoji proti nelegálnímu rybolovu ve třetích zemích a součástí finanční pomoci třetím zemím by měly být i částky, nebo nutně by část této finanční pomoci měla jít na boj proti nelegálnímu rybolovu. Eh, tímto způsobem totiž zadržíme udržitelnost hospodářství přijímajících zemí. Jedním z nástrojů, se kterým můžeme, nebo organizací, kterými můžeme spolupracovat, jsou regionální eh, organizace rybolovou, které jsou v současné době nedostatečně využívány. Dále jsou zde partnerské dohody se třetími zeměmi a také mezinárodní dohody. Regionální organizace rybolovu by také měly vycházet z vědeckých kritérií, dosahovat koncenzu a řádně ji poté aplikovat. Dohody o rybolovu umožňují zachovat rybovolné zdroje, pokud se budeme řídit těmito eh, principy. A na závěr je třeba tedy zachovat tyto rybolovné dohody se třetími zeměmi, jak pokud je o pobřežní, tak eh, rybolov, tak rybolov na volném moři. Jde o budoucnost rybolovu, je třeba bojovat proti nelegálnímu rybolovu, jde totiž o budoucnost celého odvětví, a proto je třeba zachovat tyto rybolovné dohody se třetími zeměmi. Děkuji. A ještě chci říci, že eh, doufám, že budou předloženy poznací návrhy tak, aby se rozšířilo stanovisko. Děkuji. Eh, není stínový zpravodajové, pan Jaroslav Valenca za EPP, prosím. Děkuji, paní předsedničonce i děkuji, paní eh, poslankyně. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodajce Mám jenom jednu připomínku. Myslím, že i v kontextu obchodu musíme věnovat hodně pozornosti rostoucí úloze vědy, pokud je o rybářskou politiku. Vy jste řekla, že Evropská unie by měla být aktivní na mezinárodním poli v aktivitách různých rybolovných organizací na mezinárodní úrovni. A hovořila jste o důležitosti dohod o rybolovu. Myslím si, že musíme posílit úlohu regionálních poradních orgánů. Musí být nezávislí na komisi, tak aby připravili nezávislé odborné hodnocení. Tyto výbory eh, mají velké znalosti, pokud jde o rybolov a myslím si, že by měly sehrát důležitou roli při uzavírání dohod o trvale udržitelném rybolovu. Děkuji. Nyní Janek Žado za zelené. Eh, nous, nous accueillons très favorablement. Ano, my se stavíme velmi příznivě eh, k návrhu stanoviska kolegyně. Myslím, že tam velice dobře vysvětlená problematika rybolovu. Samozřejmě podporujeme odstavec 6, eh, který říká, který volá po větší zpětné vysledovatelnosti, tak abychom pozastavili dovozy ze zemí, které eh, nerespektují principy trvalo udržitelného rybolovu. Otázka nelegálního rybolovu je složitá, eh, protože Evropa má poměrně málo prostředků, málo možností, jak blokovat eh, dovoz ryb z nelegálního rybolovu. Takže co bychom možná navrhovali jako doplněk k návrhu stanoviska kolegyně by bylo odstavce 48, my tady z odstavce 48 uh, eh, usnesení Evropského parlamentu z listopadu 2011, kde hovoříme o posílení eh, koordinace se zeměmi, eh, které případně provozují nelegální rybolov, aby se s ním skoncovalo. Myslím, že to je zajímavá možnost, že by tedy Evropa byla aktivnější v tom, jak bránit nelegálnímu rybolovu, neodsuzovat jej pouze ex post. Děkuji a nyní za komisi paní Veronika Weiss, prosím. Thank you, Chairman. Uh... Děkuji, předsedo. Já bych chtěla zdůraznit, že my z naší strany vítáme, že i tento výbor pro mezinárodní obchod uh, řeší otázku rybářské politiky. Jeden ze základních bodů, který jsme předložili ve sdělení o společné rybářské politice, je, že je třeba, aby byla lepší soudržnost mezi touto politikou a dalšími politikami, především politikou obchodu. Takže je důležité, abychom měli i vaše stanovisko k, k tomuto sdělení. Pokud jde o samotné stanovisko, je pravda, že je eh, stručné, ale je eh, obsažné, takže my si ho velice vážíme. Podporuje totiž náš záměr posílit snahy odpovídající cestovní mapě pro trvalé udržitelnou zprávu ryb. A e, je jasné, že by e, hodnocení stavu e, ryb mělo vycházet z hodnocení odborníků. Pokud bude dostatečný podpor ze strany parlamentu i rady pro naše sdělení, umožní nám to, abychom eh, řešili důležité otázky a zohlednili to, že evropská, eh, evropské rybářské loďstvo je skutečně velké a že zde hrajeme důležitou roli. Takže pokud budeme mít vaši podporu, posílí to náš postoj při vyjednávání s třetími stranami a budeme moci lépe prosazovat požadavky udržitelnosti. Rovněž bylo zdůrazněno, že stanovisko podporuje vytváření nových typů dohod o trvale udržitelném rybolovu. To by mělo zajistit dodávky potravin v dlouhodobém výhledu a také eh, zajistit eh, životaschopnost eh, našeho rybářského průmyslu. Pokud třetí strany nebudou um, provádět rybolov udržitelným způsobem. A uh, potom požadujete odpovídající kroky. My jsme si vědomi, nebo my doufáme, že budeme mít schválení ze strany parlamentu pro takovýto návrh i ze strany uh, rady, tak abychom mohli takovéto ustanovení brzy začlenit do odpovídajících dohod. Dobrá, Eh, Josefo, máte slovo na eh, závěr. Je to stručné stanovisko, nicméně bylo ze strany komise oceněno. To se tak často nestává. Děkuji, já souhlasím se vším, co zde zaznělo. Musíme zajistit, aby Evropská unie poskytla určité záruky ve svých dohodách se třetími zeměmi. Musíme postupovat konzistentně, stejně tak jako řekla zástupkyně komise. Dohody o partnerství, bilaterální dohody musí, nám musí umožnit, abychom do nich začleněny určité podmínky. To je jeden ze způsobů, jak můžeme dosáhnout trvale udržitelného rozvoje ve třetích zemích. Myslím si, že to, co řekla komise, bude eh, nám dobrým vodítkem pro reformu společné rybářské politiky a také eh, pro další přístup k rybolovu. Dobrá, časový harmonogram. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů bude 2. dubna v poledne. Jsme zde pod časovým tlakem, je to totiž stanovisko pro výbor pro rybolov a my musíme zohlednit kalendář příslušného výboru, kterým je v tomto případě výbor pro rybolov. A nyní se dostáváme k bodům 10 a 11. O těch budeme hovořit najednou. Naším zpravodajem je Helmut Scholz. Je, jedná se o stanoviska pro tentýž výbor, pro výbor jury. První se týká harmonizaci požadavků. na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cené papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. A druhé stanovisko se týká ročních finančních výkazů, konsolidovaných finančních výkazů a souvisejících zpráv některých forem podniků. To jsou úzce propojená témata a to je důvod, proč o nich budeme hovořit najednou. A já předávám slovo Helmutu Šolcovi, který je zpravodajem k oběma těmto tématům. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Je to celkem obsáhlé téma. My se do toho tématu musíme jako výbor pro mezinárodní obchod zapojit. Připravujeme stanovisko eh, příslušnému výboru, kterým je výbor pro právní záležitosti u obou témat. A já se těším na diskusi eh, k tomuto tématu. Návrh, o, návrh na změnu směrnice o transparentnosti má obecný cíl zajistit větší důvěryhodnost informací o emitentech cených papírů. Spravodaj eh, podporuje jeden hlavní aspekt tohoto legislativního návrhu. Jedná se o eh, požadavky týkající se plateb eh, lobistických společností vládám. To se týká také třetích zemí. Eh, ve chvíli, kdy eh, dochází k emisi na evropském trhu. V úvodní ustanovení 40 směrnice o průhlednosti z roku 2004 doporučuje členským státům, aby přiměli společnosti k tomu, aby eh, zveřejňovali důležité informace o svých eh, obchodech. Nicméně něco takového není povinné. Eh, platby vládám v určitých zemích často nebývají zveřejňovány. I když takovéto platby u těžařských společností mohou představovat eh, důležitý podíl příjmu dané země. Jedná se tak především o země, které mají hodně přírodních zdrojů. 3,5 miliard lidí žije v zemích, jejichž hospodářská struktura je bohatá na eh, minerály, ropu a zemní plyn. Eh, směrnice týkající se finančních výkazů, konsolidovaných finančních výkazů a dalších zpráv má několik cílů. Za prvé, zjednodušit postupy pro menší podniky, za druhé, zvýšit jasnost finančních výkazů, za třetí, eh, jasně stanovit eh, potřebné informace v takovýchto dokumentech. Čtvrtým cílem je posílit požadavky na zveřejňování informací, eh, včetně eh, společností, těžařských společností. Já v každém případě podporuji eh, tento důležitý bod v legislativním návrhu. Jedná se o zavedení dalších požadavků pro tyto společnosti. Zároveň se zde Zároveň s návrhem na průhlednost tento návrh týkající se finančních výkazů změní způsob, jak těžařské společnosti v Evropě veřejně nebo zveřejňují eh, informace o svých platbách vládám. Eh, jednotlivým vládám v jednotlivých zemích a také pokud jde o jednotlivé projekty. V současné době legislativa EU nepožaduje, aby emitenti zveřejňovali takovéto informace v zemích, kde provozují činnost. Takže většinou informace specifickým vládám se nezveřejňují. Zveřejněte to, co platíte. To je základní princip pro eh, posílení eh, sociální odpovědnosti těžařského průmyslu. Eh, měl, mělo by se tak zlepšit řízení, strava a řízení v daných zemích. Evropští investoři by měli přijít s dobrými standardy transparentnosti. Dodávky energie do Evropské unie by neměly podkopávat rozvoj e, zemí dodávajících suroviny. Transparentnost e, informací o platbách třetím zemím by e, měla přispět k lepšímu veřejnému dohledu. Bez veřejného dohledu eh, může často docházet ke konfliktům, eh, korupci či chudobě. Eh, princip publikujte, co platíte, může být důležitým nástrojem pro boj proti korupci a pro boj za lepší zprávu a řízení. Zároveň se tím může zvýšit konkurenceschopnost evropských investorů. Nicméně evropské podniky by mohly být znevýhodněny oproti ostatním, které e, nemusí dodržovat tak přísná pravidla, ale něco takového nikdy nebylo dostatečně prokázáno. Spravodaj neobdržel žádné důkazy o tom, že by ve třetích zemích existovaly odpovídající eh, právní akty. Velcí provozovatelé, jako je Petrobras nebo další, nepotřebují eh, žádné klauzule, eh, pokud jde o udělování výjimek. Na rozdíl od návrhu komise, návrh pravidel v USA, eh, se od návrhu komise vzdaluje. Spravodaj by byl rád, aby v návrhu nebyla výjimka, aby existoval stejný přístup mezi eh, USA a Evropou. Těžařský průmysl je odvětvím, eh, ve kterém průhlednost může přispět eh, k, ke zlepšení zprávy a řízení. Existuje eh, celosvětový projekt, který se snaží zlepšovat průhlednost na úrovni zemí. 35 zemí už implementuje, implementuje EITI a Celá řada těžařských společností tuto iniciativu e, podporuje rovněž. E, tato iniciativa zahrnuje také 80 celosvětových investičních institucí, které celkově spravují 16 bilionů amerických dolarů. Evropská komise a mezinárodní organizace rovněž podporují EITI. Spojené státy se k této iniciativě eh, brzy připojí. Na samitu G8 se vlády zavázaly, že budou zavádět eh, pravidla týkající se průhlednosti, a případně pravidla týkající se lepších standardů, které budou požadovat eh, průhlednost informací o platbách těžerských společností vládám. A toto se blíží uh, zákonu Franks Dodds v USA. Tento eh, zákon se věnoval ochraně spotřebitelů, článek, eh, obsahuje článek 1504 eh, a tam se hovoří o schválení pravidel pro těžařské společnosti, především eh, ty, které, které těží ropu, zemní plyn a minerály a nerosty. Bohužel eh, do posud v USA nedošlo eh, k finalizování tohoto požadavku. Nicméně Evropská unie tak má příležitost převzít vůči roli. Měli bychom eh, vyzvat naše partnery v rámci G8, aby přijali podobná opatření. Například v roce 2010 Hongkong schválil odpovídající požadavky na podávání informací u emitentů kotovaných na hongkongské burze. Evropský parlament v celé řadě usnesení už poukázal na to, že je třeba, aby těžerský průmysl měl odpovídající požadavky na finanční výkazy. EITI může velice silně přispět k boji proti korupci, to je zásadní například v severní Africe, v subsaharské Africe i v Latinské Americe. Já jsem velice rád, že jsem měl příležitost být v delegaci minulý týden, která cestovala do eh, Zambie a dalších zemí, abychom viděli, jaká je situace na místě. Já podporuji cíle návrhu komise, nicméně myslím si, že úkolem Evropského parlamentu a výboru INTA je přeskoumat efektivitu navržených pravidel. Mezinárodní obchod eh, by měl být upraven pravidly, kde nejsou mezery. Měli bychom si položit otázku, zda návrh komise už je dostatečně přesný. Návrh směrnice požaduje eh, podávání informací v závislosti na jednotlivých zemích a na jednotlivých projektech, ale možná by bylo dobré, zde mít specifičtější formulaci, pokud jde o definici projektu. Měli bychom poukázat na to, že projekt zahrnuje veškeré aktivity, včetně nejrůznějších e, plateb. Měli bychom si také položit otázku, zda působnost směrnice je dostačující. V současné době eh, nepokrývá například eh, nabývání půdy v oblasti zemědělství. Nicméně rovněž podniky a další, v dalších odvětvích, jako je maloobchod, doprava, energetika a tak dále, eh, mohou čelit nespravedlivé konkurenci v důsledku plateb na udělování licencí. Nezapomínejte, že to jde opravdu na útok, na úkor podělníků. Eh, jak to tady máme udělat? Pokud bychom měli skutečně dávat jasný jmený seznam všech, kteří přispívají, včetně nevládní organizace a tak dále, tak to by mohlo vytvořit jasný obraz. Měli bychom opravdu uzavírat možné unikové cestičky a mezery. Bylo by také dobré, kdybychom měli seznam informací, které žádáme, aby se odhalovy. A taky je zde role pro veřejný dozor, eh, včetně eh, by se měl uvádět takové věci jako vzisky, objem, eh, zaměstnanci a tak dále. A tato směrnice také se týká aktivit uvnitř Evropské unie a podle odhadu je, jsou daňové úniky tak 2,2 až 2,5 HDP Evropské unie. Také eh, je třeba se zaměřit na daňové ráje tím, že by reporting platil také na země, eh, kde mají příslušné firmy nějaké obchodní pobočky. Mělo by se to také týkat třeba veřejných firm a ono je velice dobré, aby bylo jasné, kolik peněz eh, plyne do státních pokladen eh, ve třetích zemích eh, z konkrétních projektů. Otázka je, jaká by měla být hranice pro povinnost reportingu. Komise říká, že bychom tady měli se řídit koncepcí delegovaného aktu a já si myslím, že by to mělo být rozhodnuto kolegislátory. Já myslím, že úspěch je tady důležitý. E, toto jsou tedy úvodní poznámky a na začátek této výměny názoru. A já bych chtěl říci, že budu velice rád, když bude naše výměna probíhat v příštích týdnech a měsících a dnech. Já se těším na konstruktivní spolupráci se stínovými zpravodaji a 25. dubna předložím návrh stanoviska, či nebude to ještě před eh, Velikonocemi, ale bude to tedy s určitým osobem od eh, od no, Velikonoc. Ano, e, ovšem jako ve výboru tady máme de facto jenom vydat stanovisko. Tak nyní tedy e, další členové výboru. Pan Abad za EPP. Tak to je vaše premiéra na tomto výboru. Ano, děkuji, pane předsedo. E, jednak chci říct, že jsem velmi rád, že jsem se připojil členům vašeho výboru, poté co jsem eh, strávil nějaký čas výboru pro rozpočet. Chci hovořit jménem Tokio Šefy, která je eh, s tím zpravodajem, zpravodajkou v EPP a jménem Petra Šťastného, kteří eh, jsou nyní jeden na Slovensku, druhý či druhá na s panem parlamentním schromáždění. Chci říci, že veškeré navržené změny u, u směrnice o transparentnosti a také směrnice o finančních um, výkazech jsou spojené, protože jsou zde finanční, eh, tedy povinnost eh, vykazovat určité finanční informace se strany subjektů. Dále je zde určité odlehčení pro malé a střední velké podniky, zejména ty kotované na burze souhlase s, trhu, s aktem jednotném trhu. Posiluje se sociální odpovědnost eh, evropských podniků, zejména pokud je jejich pokud je o těžbu například a, les, a těžbu dřeva ve třetích zemích. To, co navrhuje Evropská komise ve sdělení o sociální zodpovědnosti podniku v říjnu 2011, je povinnost reportingu zemi od země po jednotlivých zemích a po jednotlivých projektech. Již běží v těchto sektorech, jde například o program FLECT, což je Evropská iniciativa o těžebního průmyslu, eh, jak připomenul pan zpravodaj. Článek 6 eh, mění tady eh, směrnici o transparentnosti, kde se zavádí tato nová povinnost a tady odkaz o na směrnici o e, výročních e, jednoletých tedy finančních výkazech, znamená kapitol číslo 9. A EPP tedy budou spolupracovat s laboratorem úzce. Je třeba ještě projednat, doladit některé body, zejména e, rozsah působnosti. Je třeba zaměřit se rovněž na činnosti související s těžbou českým hospodářstvím v širokém smyslu, dále účetní závěrka, dále výjimka de minimis, dále, dále to, aby podniky musely vykazovat svá čísla pro jednotlivé projekty. Dále je zde příležitost ke zblížení evropských ustanovení s příslušnými ustanoveními eh, amerického zákona Lloyd Frank. A pokud chceme působit mezinárodně aktivně, je třeba si uvědomit, že ovšem americké ustanovení stále ještě není v platnosti a není v této věci domyslenost mezi dočnými podniky. Eh, tolik tedy názor obou stěnových zpravodaj APP k tomuto stanovisku. Děkuji. Tak eh, tady sice není, ale byl dobře eh, zastoupen. David Martin za socialisty. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem tím zpravodajem eh, SAD k směrnici o transparentnosti a já tady opravdu vítám přístup zpravodaje Šolce já myslím, že nejenom tedy neobchodní záležitosti, ale také obchodní záležitosti jsou velice eh, důležité a já tedy vítám předložené návrhy komise. Příliš často se stává třeba v Africe, že hovoříme o tom, eh, že eh, přírodní zdroje jsou často spíše pohromou nežli požehnáním a v tom určitě se dává roli také, že zde hrají svou roli mezinárodní společnosti, využívají korupce, často sahají ke zneužívání prostředí, k násilí a tak dále. Tato směrnice sice problém přímo nevyřeší, ale alespoň ujasňuje požadavky na to, aby firmy transparentněji uváděly, jakým způsobem využívají své zdroje a prostředky. Já vítám eh, tu myšlenku, že reporting by se měl dávat pro jednotlivé země a pro jednotlivé projekty, nicméně má to určité problémy. Třeba při akvizici, eh, akvizice, eh, pokud se týče využívání zdrojů, je velice důležitá součást tady jde o to získat nejdříve ty eh, pozemky a tak dále. A eh, já si myslím, že pokud toto nebude součástí reportingu, tak to bude dost velká slabina. Pokud se týče firmní zodpovědnosti, společenské odpovědnosti firm, tak eh, mnohé nadnárodní firmy se k tomu hlásí, ale ve skutečnosti to obcházejí tím, že využívají subdodavatelů, kteří nemají závazky nebo zavázali se chovat eticky. A na ty pak přenášejí svoje obchodní závazky. E, pak jsou tady ještě další e, slabiny, ale já nechci nějak se vrátit zpátky v čase, ale já si myslím, že e, je to celkově velice důležitý krok před a budeme uvažovat o návrzích, jak tuto zprávu ještě dále zdokonalit tak vidím, že do debaty se už nikdo další nehlásí. Vysechneme si názor komise. Dávám slovo, eh, dám slovo postupně eh, rům komise. Kdo z vás, prosím, chce promluvit k té směrnici o transparentnosti? Erike Di Kolumbie. Um, o Karolina Majer. A nebo Karolina Majerská. Tak eh, je, domluvte se jakkoliv. Tak eh, tady eh, tady máme obě dvě směrnice. Já, já zodpa, zodpovídám tady v podstatě za obě, ale moje speciály ta je ten reporting pro jednotlivé země, čili já se zaměřím na tuto část. Tak především vám chci poděkovat za předložené připomínky. Pan zpravodaj Scholz hovořil o výjimkách, které se nacházejí ve návrhu komise. A já musím říci, že komise navrhuje výjimku velmi, velmi omezenou, tak, aby eh, pracující pro firmy nemuseli eh, zveřejňovat své příjmy, eh, což je jejich ochrana proti místním zákonům, kde takovéto jednání může být skutečně trestným činem. Takže já jsem chtěl toto vyjasnit, že opravdu je tady výjimka velmi omezená a je myšlena jako ochrana zaměstnanců, pokud by něco takového mělo nastat. Já tady nevím, jestli něco takového nastalo, asi ne. Pokud firmy přijmou tuto výjimku, pak budou muset uvést zemi, ve které se k ní došlo. A dále, jak řekli mnozí z poslanců, my zde ještě nemáme ta pravidla úplně přeznám jejich eh, poslední podobu, čili ještě nevíme, jestli tam skutečně bude nebo nebude tato výjimka. Ale eh, každopádně to bude až někdy v červnu, až eh, v prováděcích pravidlech. Dále souhlasíme plně se zpravodajem v tom, že země G8 by měly být pozbuzovány k tomu, aby přijali v této oblasti mezinárodní standard, poněvadž je to standard důležitý nejenom pro rozvojové země, ale jistě prospuje také naší konkurenceschopnosti, poněvadž eh, komise takto bude moci zveřejňovat i citlivé informace a mělo by se to týkat tedy všech firm. Také budeme chtít pozbudit ve stejném duchu země G20, eh, tady aby přijali tento standard. Eh, pokud se týče definic, nezapomínejme, že eh, definujeme tuto záležitost pro tři různá odvětví, to znamená těžařství, což je tady e, e, ropa a plyn, dále je to lesnictví, těžba dřeva. E, komise se pokusila tu definici vyvážit tak, aby se mohla vztahovat na různá průmyslová odvětví přičemž ten projektem to je všem specifické pro jednotlivé země. Máme zpětnou vazbu od jedné firmy, která nám tady sdělila, že projekt například v Kanadě eh, je definován eh, ve vztahu k určitým, eh, určitým velice malým parcelám, takže tato firma má třeba v Kanadě 10 tisíc různých nájemních smluv, zatímco v jiné země projekt stejné velikosti si vyžádá pouze dvě takové nájemní smlouvy. Čili v podstatě by to znamenalo, že v Kanadě by museli hovořit o, nebo respektive podávat zprávy o e, asi deseti tisících projektech, což by byla strašná zátěž. Proto se komise pokusila o vyvážený přístup, který umožní, aby firma mohla minimalizovat e, ten, e, tu zátěž reportingového systému. Takže prosím, toto je třeba mít na paměti. Pokud se týče jednotlivých odvětví, samozřejmě mohli jsme jít dál. Komise měla v úmyslu podpořit stávající mezinárodní iniciativy, jako je ITI, což je hlavně těžařství, ačkoliv víme, že v Liberii třeba eh, také eh, mají projekty eh, v oblasti lesnictví. My jsme se zaměřili tedy na tato dvě odvětví, poněvadž jde o zdroje neobnovitelné jsou, to, jsou majetkem všeho lidu a jsou velmi důležité pro rozvoje země. V některých eh, rozvojových zemích eh, z těžby přírodních zdrojů eh, je z poloviny, až z poloviny naplňován státní rozpočet a rozhodně tedy v některých nebo v nových zemích je to kolem 12 Komise má také revizní ustanovení, to znamená, že bude možné upravit působnost po několika letech od uvedení tohoto návrhu v praxi. No a ještě poslední věc, to je ta otázka delegovaných aktů. Eh, pokud se týče eh, té mezní hodnoty pro reporting, tak eh, toto mm, komise v krátké době zveřejní. Ono je velice obtížné stanovit ten správný, správný práh pro to, od kterého, tedy od kterého prahu podávat reporty a kterého ne. Takže tak nějak Tak, děkuji. Eh, ještě eh, chce někdo tomu něco dodat? It concerns both files. Eh, já tady mám ještě něco, která se týká obě, obou směrnic. Nebo to se týkalo obou směrnic také. Dobře. Takže dejme slovo opět zpravodaji, panu Helmutu Šolcovi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady poslouchal to, co řekli kolegové i komise a musím říct, že se s velkým zájmem těším na pokračování práce na obou tématech pravděpodobně my se také vrátíme k článku 38 a zejména odstavci 5 v debatách s komisí. Pokusíme se najít nějako, nějaké řešení. Um, Samozřejmě mě zajímají také další stanoviska, jako třeba to, co říkal David Martin od socialistů. Čili já doufám, že budeme mít ještě šanci dále debatovat. Já určitě budu velmi stručný. Jak už jsem řekl, pokusím se vám podobu návrhu textu dodat co nejdříve, tak abychom skutečně mohli intenzivně doprovázet práci v dalších výborech. Já třeba vím, že zítra ve výboru Jury je první výměna názoru, kterou předkládá pan Léne takže bude nás samozřejmě zajímat také stanovisko z toho či onoho výboru a samozřejmě také jejich časové plány, tak eh, abychom to snad všechno eh, zvládli ve výborech do července a mohlo to jít v září na plénum. Děkuji vám. Eh, termín pro pozměňovací návrhy je 10. květen pro obě dvě směrnice. Tak a tím končí veřejná část našeho dnešního zasedání. Na něho naváže zasedání koordinátorů a to znamená, že všichni ti, kteří nemají právo účastnit se schůzi koordinátorů, prosíme, aby co nejrychleji a nejtišeji odešli.